Bardzo proszę już o spokój. Poprosím o trochu klidu, abychom mohli zahájit odpolední zasedání tohoto výboru. Jak jsem oznámil, v této části našeho zasedání s velkou radostí vítáme stávajícího úřadujícího předsedu rady, pana Atanasiose Caftarise, ministra zemědělství, rozvoje venkova a výživy Řecka, který vystupuje pochopitelně za řecké předsednictví. Vždy se takto setkáváme se zástupci předsednictví. Jsme velice rádi, že v tom můžeme dnes pokračovat. A ještě než se pustíme dále do práce, tak jsem vás chtěl informovat o tom, že zde máme delegaci portugalských zemědělců a rolníků, které velmi srdečně vítám. Jsou to hosté paní poslankyně Petronales, takže jsme velice rádi, že jste mezi námi. Bude to velice zajímavá doba po reformě společné zemědělské politiky, ale před eh, její realizací. Takže, pane ministře, tento výbor má velký zájem na tom, že si vyslechne informace o prioritách řeckého předsednictví v oblasti zemědělství, také pochopitelně v souvislosti s realizací nedávno přijaté reformy společné zemědělské politiky. Tento výbor během několika mnoha měsíců na tom velmi intenzivně pracoval a v souladu s Lisabonskou smlouvou má Evropský parlament eh, větší pravomoci a proto je tedy i více odpovědný. Máme to naštěstí už za sebou. Teď je čas na realizaci. Práce pokračuje i v jednotlivých členských státech, i v Evropské komisi. A hodně bude také záležet na vašem předsednictví, takže se budeme těšit na vaše informace. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Pro mě velkou poctou, že tady dnes mohu vystoupit na začátku pátého řeckého předsednictví Evropské unie. Rád bych vám představil náš program, který souvisí s prací vašeho výboru, výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Jste eh, zákonodárci této no- oblasti a jako takový máte velký vliv na utváření legislativy v této oblasti ve prospěch zemědělců a občanů obecně. Když mluvíme o zemědělství a rybolovu, tak hovoříme o primárním bohatství Evropské unie, o pilíři, růstu a pracovních míst. Je samozřejmě při vytváření eh, zisku také dbát na ochranu přírodních zdrojů Dále bych se rád zmínil o horizontálních prioritách eh, řeckého předsednictví. Snažíme se podpořit hospodářský růst, zaměstnanost a soudržnost. Všechny tyto věci jsou předpoklady pro další období a já si myslím, že by měly jít ruku v ruce se fiskální disciplínou. Za druhé, chceme také podpořit naši společnou měnu A dále chceme zvýšit důvěru eh, evropských občanů v naši politiku. Za třetí musíme čelit globálním výzvám a reagovat na problém eh, s migrací, která velmi často má tragické důsledky na našich pozemních a mořských hranicích. A na závěr se řecké předsednictví snaží eh, zdůraznit také důležitost mořské politiky Evropské unie, což je také horizontální oblast, která se dotýká různých politik. Přejímáme naše předsednictví v období velkých změn pro zemědělství, vzhledem tomu, že dochá, začíná nová fáze společné zemědělské politiky. Nedávno byla přijatá reforma této společné zemědělské politiky a my musíme se postarat o to, aby přechod na nový režim byl hladký, a aby zemědělci získali podporu pro svou produkci a mohli investovat do výroby. Současně ale musíme vyhodnotit tato opatření v rámci společné městské politiky a hledat prostor pro zlepšení. Musíme posílit zemědělce a rodinné zemědělské podniky, musíme se je snažit přiblížit spotřebitelům musíme využít všechny nástroje, které máme k dispozici. Jde nám o to, aby zemědělství bylo šetrné k životnímu prostředí a aby bylo spolehlivé pro spotřebitele. Rozmanitost je komparativní výhodou evropského zemědělství, zejména eh, v mé zemi, a měli bychom toho využívat kvalitní, dobře označené a bezpečné eh, potravinářské výrobky, které budou splňovat společné standardy v Evropské unie, unii. A to, že máme hodně rodinných zemědělských podniků, jsou všechno věci, které musíme věnovat pozornost. A v tomto rámci jsme sformulovali náš program. Jde nám o to, abychom mohli finalizovat eh, reformu zemědělské politiky, kterou můžeme považovat za velký úspěch, jak již bylo řečeno. V rámci toho jsme byli schopni prokázat, že jsme schopni spolupracovat ve prospěch evropského zemědělství. Ale teď musíme včas schválit všechny prováděcí předpisy a akty přenesené působnosti pro komisi. a všechny tři instituce musí usilovat o co největší informovanost um, o těchto opatřeních. Parlament i rada, jak je uvedeno také v Lisabonské smlouvě, musí spolupracovat na tom, jak přijímat akty přenesené působnosti v souladu primární legislativou a komise se vyslechla připomínky jak členských států, tak Evropského parlamentu a předloží návrhy, které budou odrážet naši politickou dohodu ohledně společné zemědělské politiky. Jak rada, tak parlament tím budou v situaci, kdy se budou moci dohodnout a tím poskytnout evropským zemědělcům stabilní pracovní prostředí. Dále jde o otázku propagace zemědělských výrobků, to je další priorita řeckého předsednictví. Diskuse na radě je pořád v rané fázi. My vítáme návrh Evropské komise, která, který si klade za cíl modernizaci tohoto režimu. A my věříme v to, že ostatní instituce budou schopny se dohodnout na opatření, které, které budou prospěšné jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele, jak v Evropské unii, tak i v zahraničí. V našich ambicích jsme realisty, věříme, že musíme postupovat opatrně, abychom dosáhli dobrého výsledku. Ale navrhujeme, aby parlament i rada společně usilovali o dohodu výměnu informací, tak abychom mohli postoupit v této věci a vyhnout se nezhodám, abychom měli solidní základ pro úspěchy během druhého pololetí roku 2014. Sektor ovoce a zeleniny je eh, velmi důležitý pro mnoho regionů v EU z ekonomického hlediska i z hlediska výživy. A rada chce projednat návrhy, které přijde v Evropské komise v příštích měsících na základě přeskumu z roku 2007, abychom mohli <clears throat> finalizovat reformu v této oblasti. Stejně tak eh, lékárenský sektor je pro EU velmi důležitý, to jak pro ekonomiku, tak pro zaměstnanost. A řecké předsednictví již kladně zareagovalo na vyzvání Evropské komise, aby v prvním čtvrtletí roku 2004 se rada zabývala budoucností mlékárenského sektoru. A v červnu 2014 by měla proběhnout debata o budoucnosti eh, legislativních opatření. Vývoj eh, v této eh, oblasti je pozitivní a teď je potřeba zvážit dopad všech těchto opatření stejně jako reformy SZP v období krize. Zejména také se to týká zemědělců, kteří působí eh, v těch méně příznivých oblastech. Už byly přijaty určité iniciativy v této oblasti. To se týkalo sektoru zeleniny, jde o udržení produkce mléka v těchto méně příznivých oblastech. Takové iniciativy ukazují, že eh, sdílíme obavy o budoucnost eh, zemědělství. Rada také očekává, že komise předloží návrh pro distribuci mlékárenských produktů ve školách. V rámci řeckého předsednictví chceme proskoumat tento návrh na technické úrovni, chceme potom radě předložit zprávu o pokroku a výsledek veřejné konzultace, která proběhla v roce 2013 a výsledky ukázaly, že tady je veřejný zájem o podporu ekologických eh, výrobků. <clears throat> České státy jsou pro zjednodušení stávající legislativy a i komise uznává, že v tomto režimu jsou určitá slabá místa, která je potřeba zlepšit. Takže my vítáme záměr komise předložit legislativní návrh v březnu tohoto roku a jsme připraveni se ním zabývat. Zpráva Evropské komise o vytvoření nové dobrovolné obchodní značky popisuje výhody i nevýhody takového systému a závěr této studie je ten, že na odlehlých ostrovech by se tyto záležitosti měly řešit stávajícími nástroji a my teď budeme spolupracovat s Evropským parlamentem na tom, aby tato zpráva vedla k přeložení legislativy. Budeme hovořit také o vytvoření zvláštního výboru pro zemědělství, abychom reflektovali specifika zemědělství v regionech a také množství rodinných zemědělských podniků. Víme, že již proběhly iniciativy v této oblasti, například se to týkalo značek, regionálních značek kvality. Dále je tady balíček opatření o zlepšení bezpečnosti potravin a živočišné eh, výroby. I tady máme k dispozici zprávu komise, i tady se budeme snažit o modernizaci legislativy. Diskuse na pracovních skupinách eh, začala již v červnu. Dnes projednáváme všechny tyto zprávy a snažíme se finalizovat technické aspekty těchto zpráv a dospět k první verzi kompromisního textu. Tento text by měl zahrnovat také připomínky členských států. Naše předsednictví eh, se bude snažit o monitorování práce Evropského parlamentu, abychom usnadnili interinstitucionální jednání, která potom budou následovat během příštího volebního období. znamená, se to týká rostlinného reproduktivního zdraví. Ta, na tom budeme pracovat s radou i s parlamentem, abychom vytvořili podmínky pro budoucí dohodu. Víme velmi dobře, že někteří poslanci vyjádřili své obavy v tomto směru, jakože některé politické skupiny s ohledem na výzvy, které souvisejí s tímto návrhem. Rada projednává velmi pečlivě tento návrh a jeho dopady. To je velmi důležité, protože tento návrh usiluje o modernizaci a zjednodušení celé řady velmi technických a podrobných opatření, která e, platila po, celou, po dlouhou dobu a proto musíme postát velmi opatrně, aby výsledná pravidla zajišťovala právní jistotu také s tím, jak se budeme dostat do fáze přijímání aktu přenesené působnosti. Dále jde o návrh nařízení o rozšíření fitosanitárního a veterinárního sektoru. Jak rada, tak parlament pracovali velmi tvrdě na tom, aby eh, tato legislativa mohla být přijata před koncem volebního období. Dále jde o systém označování původu masa. I to je součást našeho e, programu. A dále je tady řada návrhů, které se připravují a my jsme ochotni se jimi zabývat, tak abychom postupně posunovali tyto návrhy ku předu. Také očekáváme, že Evropská komise předloží určité návrhy týkající se veterinářských léčebných prostředků a také hygienický balíček k a také týkající se šlechtění eh, zvířat. A dále jsme připraveni projednat návrhy, které souvisejí s klonováním zvířat v rámci pracovní skupin rady. Všechna grémia, která se tím zabývají, si uvědomují eh, citlivost eh, těchto otázek. A samozřejmě, že budeme konzultovat eh, všechny tyto otázky s Evropským parlamentem. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, toto byl krátký přehled našich priorit. související s radou nebo s prací Rady pro zemědělství v příštích měsících. Víme, že se blíží evropské volby, což je velmi důležitý okamžik, kdy dojde k, k výkonu evropské demokracie. My se těšíme na výsledek evropských voleb a Vítáme velmi úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, která by nám měla umožnit dosáhnout našich cílů a najít řešení u celé řady velmi důležitých a citlivých eh, otázek. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji, paní Děkuji mnohokrát, pane ministře, za velmi zajímavou prezentaci. Předsednictví probíhá ve výjimečné době na konci funkčního období Evropského parlamentu a zároveň ve chvíli, kdy eh, byla, byla přijata řada opatření v rámci reformy společné zemědělské politiky, takže je jasné, že i vy budete muset mimořádně pracovat a my se na to budeme spoléhat. Jako tradičně Začneme s koordinátory. Jako první má slovo pan poslanec Des. Prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, předsedovi rady, panu ministrovi Caftarisovi, za to, že dnes přišel za námi na zemědělský výbor, aby eh, předložil priority řeckého předsednictví. Víme, že v příštích týdnech a měsících eh, budeme ještě eh, jednat o realizaci opatření, které budou provádět reformu společné zemědělské politiky. A budeme muset sledovat práci Evropské komise v tom, jestli se neodchyluje od politické dohody při vytváření aktu přenesené působnosti když se podívám na první návrh, který souvisí s podporou zemědělských podniků, tady jde o snížení byrokracie, budeme se muset eh, přeskoumat, abychom eh, zohlednili různé příjmy, které zemědělské podniky mají. Já vám mohu uvést příklad z Bavorska, když eh, v horských oblastech musí obdělávat Eh, příkrý svach a vedle toho má penzion, který má 20-30 postelí, tak jeho zemědělská produkce je relativně malá, ale i za to bude dostávat, na to bude dostávat podporu a nesmí dojít k tomu, aby docházelo k znevýhodnění těch, kteří i v extrémních podmínkách eh, eh, provádějí zemědělství a ta nadměrná byrokracie by pro ně mohla být překážkou, při některé zdroje jejich příjmu by mohly být ignorovány a proto bychom měli dohlídnout, dohlednout na to, aby naše politická dohoda se odrážela v návrzích komise, zejména se to týká toho, které plochy mohou být podporovány, které ne. Dále eh, druhá otázka se týká podpory mladých zemědělců. I tady máme jeden velký problém, protože u nás jsou velmi často velmi malé podniky, kdy, eh, kde pracuje otec a syn a kdy eh, ten mladý zemědělec kolikrát kvůli tomu, že tam pracuje s otcem, není jako takový uznan. A za třetí, komise by měla předložit návrhy týkající se toho, že jenom určité rostliny mohou být pěstovány některých oblastech to podle mě odporuje základnímu právnímu základu. I tady by se měly členské státy rozhodnout, které rostliny mohou být na kterých plochách pěstovány. To souvisí s těmi ozeleňovacími návrhy. To všechno jsou ještě věci, které potřeba vyřešit. A já mám otázku na vás, pane ministře. Budete spolupracovat s parlamentem úzce na tom, abychom dohlédli na to, aby ty eh, delegované akty byly eh, realizovány tak, jak bylo dohodnuto, a ne tak, jak by pan komisař Potočník je rád měl. Děkuji. děkuji vám mnohokrát. Nyní si vezme slovo pan poslanec Kopola Santos. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Také bych rád zde přivítal pana ministra, je nám potěšením se zde s ním setkat a hovořit s ním na půdě Evropského parlamentu. Také přeji hodně štěstí řeckému předsednictví. Vy jste aktivně zasahoval do diskuze, kterou jsme vedli v posledních měsících a která vedla k meziinstitucionálním dohodám z loňského roku. Nyní máme před sebou důležitý úkol. Reforma ještě neskončila. Jak uvedl kolega Des, musíme dbát na akty přenesené pravomoci, protože ďábel se skrývá v detailech, jak se říká. A proto bychom si nepřáli, aby při úpravě detailů byl porušen duch celé dohody již bylo dosaženo po dlouhém vyjednávání. Proto si myslím, že určitě můžeme dojít vyvážené dohody i v tomto kontextu a budeme předkládat jako Evropský parlament v březnu takovou, takovýto eh, návrh a eh, věřím, že, že mu budete věnovat eh, pozornost. Bude to obtížné předsednictví, protože na něj máte v podstatě polovinu času toho, co normálně bývá 6 měsíců, protože víceméně eh, v Dubnu eh, se zavřou dveře eh, parlamentu a potom bude pokračovat nové funkční období, nový mandát. Program, který jste předložil, je ambiciózní. Ve stávající situaci, já teď nechci hovořit o detailech, protože i já sdílím vaše priority, souhlasím s nimi a přeji si, aby byly realizovány. Ale také bych chtěl upozornit na určité prvky a chtěl bych slyšet váš názor. Jako eh, předseda eh, rady z rotujícího předsednictví u aktů v přenesené pravomoci je to určitá polemika. Jak vy jste uvedl, pane ministře, toto téma, které se týká osiv a rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, je ve středu naší eh, pozornosti a my se snažíme dosáhnout dohody, Snažíme se celé toto téma odložit na později, protože je to velice delikátní téma. A já si nemyslím, že by se mělo probírat eh, v ovzduší blížících se voleb. Mělo by být prodiskutováno s klidem, za dalšího funkčního období. Není tu žádná opozice ze strany parlamentu, eh, pane ministře. Můžete nám prosím říct, jaké je vaše stanovisko ohledně eh, rostlinného mm, rozmnožovacího materiálu a osiv. Chcete pokračovat dál v tomto tématu se stávající komisí? protože tento sektor je skutečně velice citlivý eh, a eh, ovlivňuje mnoho politických věcí. děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu poslanci Hauslingovi. Prosím, máte slovo. Pane ministře a pane předsedo rady, já vás tady vítám jménem eh, politické skupiny Zelených. I my máme otázky na vaše předsednictví. Jedna otázka se je velmi naléhavá. Aspoň v Německu kolem toho probíhá živá diskuse, týká se to nového schvalování geneticky modifikované kukuřice, jak s tím naložíte. Objevují se rozproplné informace o tom postupu, ale pro mě obecně vyvstává otázka, vzhledem k tomu, že Poslední přeskum této odrůdy proběhl v roce 2009 a nevím, jestli to samo o sobě mělo stačit, aby byl znovu formálně iniciován tento postup o novém schvalování této odrůdy kukuřice a pro mě zajímal váš postoj. Také asi víte, že komise oznámila, že na konci března předloží návrh nařízení o ekologické produkci. Já nemám nic, o, nic proti přepracované verzi tohoto nařízení, ale předkládat to na konci března je pro poslance velmi nevhodný okamžik, protože znovu nastartovat celou tu debatu o těchto věcech není úplně šťastné, takže mě zajímalo, jak se k tomu postavíte, protože my nebudeme mít dostatek času, abychom se tím vůbec eh, mohli zabývat a dospět k nějakému stanovisku. K tomu je také potřeba říci, že i k, eh, u zemědělců to vede k určité nejistotě, protože se předloží nějaký návrh, který vůbec eh, asi bude těžké dotáhnout do konce během tohoto roku. Potom jste se zmínil o tématu kloningu, klonování a zajímalo by mě, jak se na radě vyvíjí diskuse o označování, klonování, o původu těchto produktů. Komise má spíše postoj, že týkající si je skutečně klonovaných eh, zvířat, ale otázka je, jak to bude s jejich potomstvem. Vy jste z země, kde v důsledku krize došlo k celé řadě problémů v zemědělství, zejména u těch nejmenších zemědělských podniků, kterých je u vás celá řada. Zajímalo by mě, jestli chcete toto téma ještě iniciovat a debatovat, chcete mít nějaké zvláštní zaměření na postavení těchto malých podniků. Jde o to, jak jim zajistit existenci, jak jim také dát nějakou perspektivu a v té eh, krizové době byste možná mohli vyvinout takovouto iniciativu, která by se týkala podpory těchto zemědělců. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo pan poslanec Vojčechovský. Pan Nikolson je zapsán na seznam řečníků. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, děkuji za to, že jste představil priority řeckého předsednictví. Jedná se o netypické předsednictví, protože dochází k evropským volbám, končí funkční období parlamentu, ale také končí určitá dlouhá etapa, víceletá etapa naší práce na budoucnosti společné zemědělské politiky. To tež platí pro rozpočet, pro víceleté finanční rámce, takže hlavní rozhodnutí padla, takže v podstatě někdo by mohl říci, že toto předsednictví před sebou nemá příliš velké úkoly, protože ty největší úkoly už máme za sebou a ty nové ještě nezačaly. Ale to by mohla být dobrá chvíle na to, abychom se zamysleli, a tady si myslím, že řecké předsednictví má velkou šanci iniciovat diskusy k různým otázkám, se kterými se setkáme v budoucím funkčním období. Jestli tady budeme konkrétně my nebo někdo jiný, to je eh, jedna věc, ale v každém případě diskuse na tyto témata musí proběhnout. Určitě je tady řada otázek, nad kterými je potřeba se zamyslet. Třeba věci, které se nám nepodařilo dořešit během tohoto funkčního období, nebo konkrétně tady. Například, že existují pořád eh, veliké, možná drastické rozdíly mezi přímou podporou v jednotlivých zemích. Já vím, že vy zrovna jste ze země, která si nemůže sledo- stěžovat, ale ty rozdíly prostě jsou veliké a je to evropský problém. Zvláště nové členské státy jsou tímto diskriminovány. Já zde hovořím za politickou skupinu, která předložila návrh, který podpořila řada poslanců, ale nikoli většina. A ten návrh se týkal uh, oddělení podpory od produkce, přechod na plochu a následně tedy, že by tato podpora mohla být víceméně stejná všude. To si myslím, že je pořád velká výzva, že to není vyřešeno. Potom také máme problematiku dobrého zacházení se zvířaty, geneticky modifikovaných organismů, vstřícnosti či nevstřícnosti vůči nim. Hovořilo se také zde o problému klonování. Takže si myslím, že řada diskusí na tato témata se může během vašeho předsednictví rozběhnout. Takže v podstatě tím předsednictví otevírá dveře a vytváří prostor pro další funkční období. A bylo by dobré využít předsednictví právě k tomuto, protože to vůbec nemusí být předsednictví které by znamenalo určitou přestávku, že se nic neděje v Evropském parlamentu. Pochopitelně od poloviny dubna už tady nebudete mít v parlamentu partnery. Ale to je právě ta správná chvíle na to, abychom se v klidu zamysleli nad tím, co bychom měli podniknout během nadcházejícího funkčního období Evropského parlamentu. Takže prosím, eh, nad těmato věcma se zamyslete. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní poslankyně Petru Neves. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych ráda poděkovala panu ministrovi za to, že mezi nás přišel nepodporuji jen program, který předložil za řecké předsednictví ohledně zemědělství, ale také mnohé z věcí, o kterých hovořil, ty také se setkávají s mým plným souhlasem. Přeji tedy hodně štěstí a hodně úspěchů při tomto projektu budování eh, Evropské unie. Chtěla bych se zmínit o některých prvcích, které jste, které jste jmenoval. Zaprvé je to mléčný sektor. Vy jste hovořil o tom, že je zapotřebí zhodnotit aplikaci mlékárenského balíčku. V tuto chvíli tu máme poměrně málo elementů, které by nám umožnily hodnocení protože teprve nedávno některé členské státy začaly aplikovat tento mlékárenský balíček. Je tedy zapotřebí zjistit, zda doposud používaná opatření umožňují zvládání krizí, které, jak víme, v mlékárenské oblasti jsou cyklické. V Evropě je zemědělství, které hodně závisí právě na mlékárenství a proto já bych chtěla říci, že de facto jsme neměli zde mlékárenskou eh, reformu v společné organizaci trhu. Říkalo se, že na mlékárenství se sahat nebude, protože máme mlékárenský balíček, nemá tedy cenu se mlékem zabývat jinde. Protože komise předloží nová opatření, aby tento mlékárenský sektor upravila. Takže doposud jediná věc, kterou máme v tomto sektoru, je to, že v roce 2015 dojdeme ke konci kvót a máme eh, mlékárenský balíček s eh, dostatečnými eh, opatřeními a také nedostatečnými zejména pro některé oblasti, jako jsou jižní oblasti. Ano, mléka bude v Evropě dost. Ale území a oblasti, které mají um, tradiční výrobu mléka, ať už je to severní Portugalsko nebo Azory, což je velice odlehlá oblast, tyto regiony jsou ohroženy, pokud budou ukončeny kvóty. Vy jste hovořil o mlékárenském sektoru a zmiňoval jste se o znevýhodněných regionech. Proto se vás tážu, co chcete za vašeho předsednictví činit ohledně mlékárenského sektoru. Mlékárenský sektor přináší mnoho pracovních míst v zemědělství v Evropské unii a e, nyní je to otázka jejího udržitelnost, její udržitelnosti. Dalším tématem je rovná distribuce výnosů e, v zemědělsko-potravinářském řetězci. Reforma společné zemědělské e, politiky může být vynikající, výborná, máme rozumnou bilanci. Ale i kdyby byla tak výborná, pokud nezaručíme Rovné, spravedlivé eh, rozdělení výnosů v zemědělsko-potravinářském řetězci nebudeme mít účinné a výkonné zemědělství v Evropské unii. Proto je potřebné nejen investovat do SZP, my potřebujeme také mít eh, spravedlivé rozdělení výnosu v zemědělsko-potravinářském řetězci. To, co bylo vykonáno do posud, bylo jen v určitém smyslu nesmělým pokusem. Proto musíme jednat tak, aby reforma SZP měla efekty, které si přejeme. K tomu je zapotřebí i rovné a spravedlivé rozdělování výnosů v zemědělsko-potravinářském sektoru. Také jste hovořil o rodinných zemědělských podnicích. V roce 2014 slavíme mm, rok e, z rodinných zemědělských podniků. A e, proto bychom právě na tuto tkáň zemědělství neměli zapomínat. Je nesmírně důležitá proto, aby zde bylo zachováno pouto e, citové, kulturní, historické silné pouto s půdou. Nejedná se jen o pouto za, založené na výnosu. Jedná se o rodinném poutu, právě to zaručuje skutečnou soudržnost. Budete mít nějaké iniciativy v rámci řeckého předsednictví právě na rozvíjení tohoto projektu, který není jen evropský, ale světový. E, týká se zemědělství e, vedeného rodinnými podniky. Máte tedy k tomuto nějaké návrhy? A pak mám poslední dotaz. Program POZEJ je specificky zaměřený na velmi odlehlé oblasti. Bude probírán radou a komisí v březnu. Chystá se nové nařízení pro POZEJ. Ale POZEJ až do posud fungoval výborně. Jediný problém spočíval v tom, že nebylo zde dostatečné financování bylo nedostatečné, bylo využíváno až do posledního centu, ale fungovalo výborně v těch velmi odlehlých oblastech. A proto se vás tážu, a to je můj poslední dotaz, jaké je stanovisko řeckého předsednictví ohledně programu POZEJ, který je ve současné době otevřený zemědělcům z velmi odlehlých oblastí, kteří se obávají, že dojde ke změnám ale k horšímu. Děkuji. Bardzo děkujeme. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní poslanky Harens Garcia, prosím. Děkuji vám, pane Šekerský. Já bych ráda poděkovala panu předsedovi rotujícího předsednictví za to, že nám předložil priority řeckého předsednictví. Chtěla bych hovořit o otázce podpory a propagace. Zda také bude vaší prioritou, bylo to, byla ohlášena i dohoda v rámci vašeho mandátu ale budete pracovat v Dubnu, v, do Dubna, v květnu se odehrají volby, takže v času je málo podle vás. Je možné dosáhnout dohody s parlamentem od doby, kdy se bude hlasovat na plánním zasedání v březnu do konce práce tohoto Evropského parlamentu? Chtěli bychom sami vyjednávat předtím, než se bude, vyjedna, než se bude hovořit v sále samotném. Jako ostatní zabí... Děkuji a jako poslední si vezme slovo pan poslanec Jar, prosím. Jako ostatní. Já, fin, eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Já mám na vás jenom jednu krátkou otázku, která mě teď velmi zajímá. Vy jste říkal, že prioritou vaší práce bude Mm, implementace eh, reformy společné politiky. Tady půjde o akty přenesené působnosti, o ty prováděcí předpisy pro zemědělce. <clears throat> To slovo, eh, které nás zajímá nejvíc, je debyrokratizace, snížení byrokratické zátěže pro zemědělce. Eh, je potřeba konstatovat, že s každou reformou ta byrokratická zátěž pro zemědělce se zvyšovala zatím. A já také přiznávám velmi kriticky, že my jako poslanci v tom nejsme úplně nevinní. A každá reforma vedla ke komplikacím. Takže se vás chci zeptat, jestli se pokusíte, aby ty, kterých se to dotkne nejvíce, tedy naši zemědělci, mohli eh, podnikat eh, v rámci této nové reformy co nejméně byrokraticky. Pane ministře, Poprosím vás o krátkou reflexi o tom, jaký krize měla dopad na zemědělství. To je tedy, to jsou poslední otázky od eh, poslance a poslankyň. Pane ministře, pane předsedo, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se na všechny otázky odpovědět. Začnu od první. Je to otázka, kterou položilo několik poslanců a poslankyň a týkalo se to aktů v přenesené pravomoci a našeho přístupu k ním. Jak jsem říkal, jak komise, tak rada chtějí, aby byly schváleny akty přenesené pravomoce. Doufám, že to tež platí pro parlament. Tak, abychom neměli problémy s realizací nové společné zemědělské politiky od ledna 2015. To myslím, že je společný cíl všech tří institucí. Třináctého ledna naše předsednictví zorganizovalo k této problematice zasedání. Řada členských států ale má stále problémy. Očekáváme tedy výsledky diskuse v Evropské komisi a konečný návrh textu o aktech přenesené pravomoci, který bude následně předložen Radě a parlamentu. Už v prvním vystoupení jsem říkal, že doufám, že naši partneři budou brát v úvahu i obavy členských států, i obavy poslanců a poslankyně Evropského parlamentu a že tyto texty nebudou zamítnuty. Evropští zemědělci totiž potřebují stabilní prostředí, ve kterém pracují. A členské státy také potřebují mít jasná pravidla, tak aby mohli učinit rozhodnutí, která následně budou mít dopad na zemědělství. Týká se to třeba převodu mezi dvěma pilíři, vytváření programu a podobně. Pokud v tuto chvíli zamítneme tento návrh, tak nebude možné znovu tento návrh předložit, dokud eh, nezačne pracovat nová komise. Takže doufám, že tím byl vyslán jasný signál a že každý se zhostí své části odpovědnosti. Teď k otázce bezpečnosti a bezpečnosti potravy a zdraví zvířat a rostlin. Tam jste navazovali na otázku rozmnožovacího rostlinného materiálu. Řecké předsednictví již zmiňovalo, že doufá, že minimálně připraví prostor pro dohodu. Uvědomujeme si, jaký postoj k tomu mají poslanci, politické skupiny. Rada se tímto návrhem v tuto chvíli zabývá. Zabývá se také důsledky tohoto návrhu. A je důležité to pořádně prostudovat, protože cílem tohoto návrhu je zjednodušit řadu podrobných opatření, která fungovala v praxi roky. Čeká nás ještě spousta práce, než eh, pravidla budou tak jasná, že umožní právní jistotu. Týká se to i těch pravidel, která budou upravována aktiv přenesené pravomoci. Potom jste také hovořili o klonování a klonovaných zvířatech. V radě tato diskuse nebyla zatím zahájena, takže pro tuto chvíli vám toho moc sdělit nemohu. Nicméně předsednictví má záměr zahájit tuto diskusi. Teď otázka ekologické produkce, bioprodukce. Bioprodukce je pochopitelně důležitá věc. Spotřebitele oni mají zájem. Řada členských států chce, aby byla zjednodušena stávající právní úprava. A Evropská komise uznává, že v této oblasti existují určité problémy, že jsou určité stinné stránky stávající právní úpravy. Takže vítáme záměr Evropské komise předložit v březnu nový návrh a budeme se snažit o co nejrychlejší pokrok. Protože v každém případě takovýto pokrok bude ve prospěch jak ekologických zemědělců, tak evropských spotřebitelů. Nyní k mlékárenskému sektoru. Jak jsem říkal, budeme se zabývat všemi aspekty mlékárenského balíčku, které budou předloženy v červnu roku 2014. Máme naplánovanou také diskusi k budoucnosti mlékárenského sektoru, ta by měla proběhnout ještě v tomto čtvrtletí. Kromě toho Evropská komise k tomu v září roku 2013 organizovala konferenci. A výsledky této konference byly prezentovány radě v prosinci roku 2013. Především jsme se zabývali tím, jak ve znevýhodněných oblastech zachovat mlékárenskou produkci a jak brát tyto oblasti v potaz v rámci nové společné zemědělské politiky. Protože o to v ní mimo jiné jde. Jde nám o zachování produkce ve vzdálených, oddálených regionech, na horách a obecně ve znevýhodněných oblastech. Asi nemusím nikomu opakovat, že mlékárenství je pro nás důležité odvětví, Během našeho předsednictví proběhne orientační diskuse a předpokládám, že toto téma bude řešeno i během nadcházejícího funkčního období Evropského parlamentu. Co se týče biotechnologií a konkrétně otázky geneticky modifikované kukuřice číslo 1507, tak tam pravděpodobně víte, že Evropská unie od roku 2010 neschválila žádnou genetickou modifikaci plodin. V posledním, poslední případ byly brambory amfora a navíc Evropský soudní dvůr toto rozhodnutí zvrátil. Takže v podstatě Monsanto 810 to je jediná schválená kukuřice, nicméně nebyla znova schválená. Teď, co se týče eh, kukuřice Pionýr 1507, tak eh, nám byl předložen návrh po té, co Evropský soudní dvůr rozhodl Hovořili jsme o tom na Koreperu a dnes na technické úrovni a potom v pátek se o tom zase bude hovořit eh, na Koreperu a členské státy vyjadří své záměry, takže uvidíme, jestli se změnil jejich postoj nebo ne. Je to standardní postup, platí pro něj určitá pravidla a předsednictví nemůže obcházet tato pravidla. Nevím, jestli jsem na nějaké otázky zapomněl. Iniciativa POSEJ, tedy ostrovy, je pochopitelně pro nás, jako pro Řecko, dosti citlivá a je to oblast našeho zájmu. Chceme se postarat o tyto vzdálené a znevýhodněné regiony. A konec konců, pane předsedo, hovořil jste i o mé zemi. Ta není nějak obrovská, ale její produkce je velmi rozmanitá protože zemědělství na malém ostrově je úplně co jiného než zemědělství na horách. Máme tedy opravdu rozličné agroenvironmentální systémy, což se promítá také do šíře a kvality našeho zemědělského sortimentu. A myslím, že to tež, co platí pro Řecko, platí i pro Evropskou unii. Pane, u nás veliká rozmanitost zemědělských systémů a, široký, a máme široký sortiment kvalitních výrobků, což si myslíme, že je strategickou výhodou pro Evropskou unii. Na neformálním zasedání rady v Řecku, která proběhne 4. a 6. května, se chystáme probírat i tuto problematiku. Chceme se zabývat tím, jak co nejlépe využít této rozmanitosti a učinit z ní strategickou výhodu. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za poskytnuté informace a za odpovědi na otázky poslanců a poslankyní. Přejeme vám plodnou práci, možná o to intenzivnější, protože bude kratší. A myslím si, že to období, o kterém všichni hovořili, jakožto období výjimečné, bude také obdobím, kdy prostě budeme se moci zamyslet. Já vím, že to je určité přechodné období, ale to, co se bude dít v tomto přechodném období, bude mít veliký dopad na budoucnost. Takže děkuji také za to, co jste říkal o různorodosti evropského zemědělství, protože si myslím, že v rámci společné zemědělské politiky nevěnujeme příliš pozornosti této různorodosti. Máme tady různé klimatické, zeměpisné, sociální specifika, ale také specifika týkající se velikosti farem. Vím, že se to těžko řeší v rámci společné zemědělské politiky, ale bez toho to do budoucnosti nepůjde. Musíme zohlednit tuto různorodost, která je pozitivní, ale zároveň může být i problémem. Pokud už tady nikdo nic nemá, tak bych vám ještě jednou poděkoval, pane ministře, popřál vám hodně úspěchů a tím bychom mohli ukončit první bod našeho odpoledního zasedání. Uděláme si minutovou technickou přestávku, abych se mohl rozloučit. Thank you, Mr. President. Thank you for your Państwa, wcześniej zaczniemy. Vážení kolegové, čím dříve začneme, tím dříve také skončíme. Thanks No, no. I <laughs> know. That's from the third expert. <laughs> Yes, I know, I know. Thank you. Prosíme o zajmování míst. Proszę Państwa, przechodzimy do... Zajměte prosím svá místa, dámy a pánové postoupíme k dalšímu, téměř poslednímu bodu na našem hmm. pořadu jednání, kterým je seminář o opatřeních na úrovni zemědělských podniků zaměří na snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství v EU. Připravilo to eh, politické oddělení B. Warsztaty są organizowane na prośbę naszej komisji. Tento seminář byl uspořádan na vyžádání našeho výboru a já bych vám chtěl poděkovat za přípravu semináře. Chtěl bych poděkovat politickému oddělení B. Jak jsme zjistili, klimatické změny jsou velmi častým tématem a často se vrací s mnoha aspekty na úrovni EU e, i v Evropském parlamentu do našich diskuzí. Je to velká výzva pro naše zemědělství a musíme e, této výzvě čelit také v následujících letech a máme velká očekávání. Dnes Na dnešek jsme pozvali specialisty, experty, které bych rád zde přivítal. Eh, všechny tři je to pan Jordi Domingo, pan Nikola Metaje a paní Silvan, pan Silvan Pelehan. Předám vám slovo a předpokládám, že se mezi sebou rozhodnete, kdo bude hovořit jako první. Já si myslím, jak to tady vidím, Mr. Domingo. že jako první by měl asi začít pan Domingo. Předávám tedy slovo panu Domingovi. Chtěl bych vás požádat, abyste hovořil poměrně stručně, Někdy experti by hovořili i hodinu, ale v našem výboru to teď tak nemůže být. Prosím, máte slovo. En primer lugar, eh, muchas gracias al Parlamento. Především bych chtěl velice poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání, abych vás mohl seznámit s výsledky naší práce. Studie, kterou vám předkládáme, a kterou zde vidíte, se zabývá celkovou analýzou zmírňování eh, dopadu na eh, úrovni jednotlivých zemědělských podniků. Také chceme napomáhat činění rozhodnutí jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni ohledně eh, reformy SZP a boje proti klimatickým změnám. Uvědomujeme si, že reformy SZP v průběhu dějin byly Eh, byly eh, také vytyčeny tím, že se eh, čelilo různým klimatickým změnám. My chceme zmírňovat nyní klimatické změny. A jak teď vysvětlím za pár minut, nebo se o to pokusím, můžeme přijímat různá opatření s velkým zmírňujícím potenciálem v plíři 1 i 2, ale celkový dopad těchto opatření je ještě nejistý a závisí také na tom, jak se budou tato opatření rozvíjet. Rozví, bude to záviset také na tom, do jaké míry je budou členské státy začlenovat především do druhého pilíře. Flexibilita, kterou mají členské státy, jsou pro nás klíčem v tom, abychom na to hleděli spod, za je to spíše výhodou či nevýhodou v boji proti klimatických změnách. E, tato studie je výsledkem e, projektu Life Plus, který byl strukturován způsobem, který zde vidíte. Bylo to eh, pět různých zemí, které se účastnily eh, na úrovni jednotlivých zemědělských podniků. My jsme sbírali nebo zabývali jsme se sběrem informací o různých eh, hodnotících nástrojích, které jsou v rámci Evropské unie, takže jsme se snažili pracovat prakticky se skutečnými reálnými údaji a zabývali jsme se více než 120 zemědělskými podniky, které využívají různé produkční e, systémy. V diagramu, které, který zde vidíte, se e, snažíme zhodnotit spotřebu energie a emise CO2, tedy vstupy a výstupy. Veškeré emise podle mezinárodních standardů a metod. Zde vidíte země, se kterými jsme spolupracovali, čtyři z těch největších zemědělských ekonomik v Evropské unii. A vidíte, jaký mají rozmanitý eh, eh, zemědělský průmysl. V průběhu tří let jsme eh, sbírali údaje z těchto zemědělských podniků, analyzovali je, eh, sbírali jsme údaje o pokroku eh, ve zmírňování v průběhu jednotlivých ročních dob či sezon. A viděli jsme tedy, jaký výsledek, jaký úspěch mají tyto jednotlivé mm, metody a opatření. Nakonec jsme získali seznam zhruba 12 opatření, která jsme schromaždili, sestavili tak, jak vidíte na tom obrázku. Vidíte agronomické, eh, agronomická opatření, opatření týkající se eh, dobytka, eh, vidíte energetická opatření a pak čtvrtou osu, kterou nazýváme agroalimentární opatření zaměřená na snižování emisí uhlíku nebo využívání uhlíku takovým způsobem, aby zemědělci mohli přijímat taková opatření, která jsou nejlepší v rámci jejich e, mezí a možností. A jaká opatření mohou ve skutečnosti provádět na svých e, farmách či zemědělských podnicích. Také jsme u různých projektů sledovali tedy jednotlivá opatření. Máme technický popis v každého z těch opatření. Stanovili jsme také technické cíle. Na jejich základě jsme identifikovali produkční systém, který by byl pokryt tím konkrétním opatřením a potenciální snižování emisí skleníkových plynů na, úro, na, Evrop, na úrovni Evropské unie eh, na základě těch jednotlivých opatření. Také jsme se snažili nacházet a hledat a nacházet environmentální synergie, které jsou velice důležité. Velice důležitá věc, kterou od nás žádal Evropský parlament, také bylo vysvětlit které nástroje v nové reformě SZP jsou nejvhodnější k pokrytí těchto opatření. A také jsme měli hledat alternativní možnosti v rámci SZP. Také jsme se zabývali obtížností pro zemědělce při eh, provádění těchto opatření a Mohli jsme tedy vidět, jak snadné je pro evropské eh, či vnitrostátní orgány eh, monitorovat a sledovat eh, implementaci těchto opatření zaměřených na zmírňování dopadů. Takže všechny mm, tyto údaje nás vedly k tomu, že jsme vytvořili seznam priorit a za prvé to znamená, do jaké míry, jak daleko sáhle jsou ta opatření na každém mm, zemědělském podniku, za druhé, kolik stojí jejich implementace a za třetí, jak obtížná jsou pro zemědělce, jak těžko či snadno se jim provádějí. Nyní zde vidíte e, tabulku, nejsem si jist, zda ji můžete přečíst. Zde vidíte soupis veškeré práce, kterou jsme vykonali ohledně těchto opatření jak je možná, mm, tedy patrné, jak možná přečtete. Měli jsme tu e, opatření, jeho jméno, e, potenciál, cíl, kritéria, která jsem právě popsal, takže já jim jenom stručně projdu. Za prvé to jsou agronomická opatření. E, ta první, která jsme zmiňovali, to je rovnováha nebo zjišťování údajů o dusíku Eh, tedy eh, jak je tu potenciál v jednotlivých farmách. Eh, měli jsme také náš cíl. A musím říct, že to jsou údaje po sklizni, nikoli před sklizní protože hm, jsme si říkali, že údaje přes sklizní nejsou tak podstatné. Potom jsme se zabývali zaváděním luštěnin na ornou půdu, potom eh, konzervačním nebo opatření zaměřené na uchovávání, což nejedná se přímo tedy o uchovování jen o eh, osiva nebo eh, strojního zařízení, ale dlouhodobá eh, rotace, další opatření, mm, jako například pokrytí půdy zeleninou či jinými plodinami. Například pokud používáte přímo zařízení pro eh, setí či sázení, tak můžete ztrácet určitou, určitý potenciál eh, pro zmírnění. Pak tu máme určité plodiny, kterými jsme se zabývali. Co se týče eh, hospodářských zvířat, zabývali jsme se také také eh, ukládáním hnoje, kejdy a podobně. Zabývali jsme se bioplynem a zdůrazňujeme význam těchto opatření eh, pro eh, užívání odpadu z chovu hospodářských zvířat. Navrhujeme zde jako opatření nahrazení dýzlu nebo Eh, benzínu, eh, biopalivem, eh, abychom snižovali spotřebu paliva. Také se zabýváme různými jinými metodami, například francouzským experimentem. A také se snažíme zaměřit na snižování spotřeby elektřiny, což v podstatě bylo zaměřeno na mlékárenský sektor. A potom to jsou ta opatření, Eh, AEM na snižování emisí uhlíku. Na základě praktických zkušeností projektu vidíme, že když dáte seznam farmářům, seznam zemědělcům o tom, jak mohou snižovat te, mm, eh, tyto eh, mm, emise skleníkových plynů, tak mohou mít někdy problémy s tím, jak se do něho vejít. Takže je lepší jim dát určitý rámec, pracovní rámec a více možností, protože pak některé z těchto opatření, některá z těchto opatření postupně mohou zavádět. A předám slovo eh, kolegům, kteří se budou zabývat eh, dalšími tématy. Budeme se zabývat tedy ještě dalšími tématy souvisí s, tímto, mm, s tímto programem. Konkrétně je to produkce pomerančů mandarinek ve Valencii ve Španělsku. Jak vidíte, jsou tu určité rozdíly eh, ohledně eh, emisí eh, CO2 na hektar. Máme tu určité ukazatele, víceméně ukazují na, klimati- ukazují na klimatickou účinnost, eh, pak tu jsou emise na hektar, kde vidíte, že při stejné produkci ve stejném území tu jsou různé výsledky. Záleží totiž na tom, jaký systém byl použit, jaké zemědělské či agronomické eh, postupy byly využity. Je to jedna eh, až pět. je to vidíte, že to je rozdíl eh, v tunách na hektar. Na začátku jsme navrhli určitý akční plán, který byl rozdílný a, a sestával z mnoha různých opatření. Technické i ekonomické možnosti zde byly, některá opatření byla přijata, aplikována a vidíte e, tady ty zelené šipečky, které ukazují pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci e, plnění jednotlivých akcí, jednotlivých e, těchto činnosti docházelo tedy ke snižování emisí CO2, poté co tyto eh, iniciativy byly přijaty. Donc les actions qui sont mises en œuvre sur les fermes Akce, které se provádějí na úrovni jednotlivých podniků, se od sebe lišily, vždycky to záleželo na těch prováděných systémech. Na té první tabulce, což je produkce pomerančů, <clears throat> jsou připomenutá opatření, které říkali eh, bilance dusíku, pokývaných plodin, eh, na, vždycky přepočtu na hektar. Co se týká, tady jsme měli tři různé Eh, za, zavlažování po kapkách, dále podle typu biologické produkce a ty, ta opatření nejsou vždycky úplně stejná, když se podíváte na poslední Eh, řádek této tabulky, to se týká toho snížení a také ukládání uhlíku, tak vidíte, že lze dosáhnout na té jedné farmě, kterou jsme sledovali, více než 10%. A také jsme násobili ukládání uhlíku v Německu. To je náš další partner nebo podnik, který jsme sledovali, který se specializuje na produkci jablek, což je úplně jiný kontext. A i tady byla provedena opatření které se týkaly spotřeby eh, paliva. Eh, a studené ukládání nebo mm, sklady pro jablka. I tady jsme dosáhli výrazného snížení eh, skleníkových plynů. Toto je další případová studia Tady to je farma, která se specializuje na velké plochy a jaké kroky tady bylo možné podniknout. To jsou velké plochy na jihu Francie, kde jsou velmi příkré svahy a kde tedy dochází také k erozi. Ty obvykle, obvyklá produkce Eh, je střídání dvou až tří plodin po dlouhá období, kde tedy docházelo k erozi. U tohoto podniku jsme navrhli prodloužení toho rotačního cyklu a dále jsme se snažili diverzifikovat ty jednotlivé odrůdy a také se pokusit o to, omezit erozi půdy tím, že dojde k pokrytí té půdy vegetací. A prostřednictvím toho hodnocení, které jsme provedli u tohoto podniku, jsme provedli jakousi diagnózu těch jednotlivých eh, opatření. Tady na tom obrázku vlevo nahoře vidíte energetický profil tohoto podniku. A šlo tedy o to, jak zvládat spotřebu paliva, eh, hnojiva a na druhé straně vidíte, nebo na té protější straně vidíte emise skleníkových plynů a ukládání uhlíku. V tabulce potom vidíte různá opatření, která byla kombinována a v tom podniku se podařilo zkombinovat veškerá ta opatření, která měla vést k úsporám a také pokrytí eh, vegetací a také prodloužení rotačního cyklu. To byly luštěniny, které se tady pěstovaly a každý z těchto kroků měl dopad na snížení emisí skleníkových plynů. Tento podnik tedy dnes potřeboval o 30 méně energii než v minulosti a ten dopad eh, je o 30 méně než byl v minulosti. Takže je možné říci, že všechny tyto kroky umožnili eh, zdvojnásobit také ukládání uhlíku do půdy. Takže je možné u různých eh, plodin, různých systémů, ať už na malém nebo velkém podniku, nebo na eh, farmě, kde dochází k chovu zvířat, to vám také uvedeme za okamžik, je možné dosáhnout velkého potenciálu nebo naplnit ten potenciál snížení emisí o několik desítek procent. Samozřejmě, že se to vždycky liší podle té konkrétní situace je velmi užitečné v tom našem přístupu provádět eh, hodnocení spotřeby energií a eh, emisí skleníkových plynů mm, podle těch jednotlivých nástrojů, snažit se popsat výchozí situaci a rozhodnout se ve spolupráci se zemědělcem, jaké kroky jsou nejvíce výhodné, aby se snížila, snížily emise skleníkových plynů my jsme vytvořili <clears throat> náš vlastní nástroj v rámci tohoto projektu, ale potom jsou tady ještě další iniciativy v Evropě a konkrétně také program, který řídí Evropská komise, <clears throat> který se jmenuje Carbon Calculator, kalkulačka emisí uhlíku, který je možné se stáhnout a který jsme také připojili k té naší závěrečné zprávě. Myslím, že tyto nástroje také existují v různých členských státech <clears throat> pro hodnocení Eh, uhlíkových emisí. Podle nás to je velmi užitečné proto, aby eh, bylo dobře popsat tu výchozí situaci a dohodnout se se zemědělcem na tom, jaká opatření budou prováděna v průběhu projektu na snížení emisí. Na této tabulce potom můžete vidět veškerá ta opatření, která byla zanalizována v rámci naší zprávy. Snažili jsme se je rozřadit nebo prioritizovat podle eh, jejich nákladů. To vidíte na té levé ose, ta, ta, na, nahoře máte neutrální nebo nákladově neutrální opatření, <clears throat> což tedy znamená dosažení významných, eh, významného zisku pro eh, farmáře a potom dole právo máte opatření, která jsou nejnákladnější. Dále tady máte druhý ukazatel, který se týká náročnosti zavádění, tedy technické náročnosti zavádění takovýchto opatření, protože to sebou nese také dodatečné náklady. Na těch šesti prvních řádcích eh, vidíte první část těchto opatření, které jsou relativně snadné eh, pro zavedení A ty náklady na zavádění jsou tedy relativně nízké a mezi těmito opatřeními jsou dvě, které jsou velmi výrazné a které mají velký potenciál snížení emisí. Jsou to agroalimentární opatření, která by mohla vést k výraznému snížení emisí. Další opatření, která bychom mohli připojit této první skupině, je ukládání Eh, hnoje a instalace fotovoltaických eh, zařízení, což je, eh, by mohlo mít ale zase výrazný dopad na náklady. A také je možný ambicioznější systém, který by mohl vést ke snížení. Tady jsou tři další opatření, to jsou pokryvné plodiny, a také bioplyn, který by bylo možné využívat eh, pro vytápění. A tato opatření nabízejí možnost snížení, velmi výrazného snížení emisí, ale jsou to opatření, které všechny eh, jsou velmi složité při zavádění, takže je potřeba tady určitá další podpora. Takže závěry této studie. Snažili jsme se popsat eh, možnosti, které existují pro snižování emisí skleníkových plynů, které představují 10 až 40 u těch eh, zemědělských podniků, které jsme monitorovali, takže je možné dosáhnout výrazné změny. <clears throat> Dále eh, jde o zavádění těchto opatření na úrovni Evropské unie. V sektoru zemědělství by mohlo představovat velmi výrazné, velmi výrazný prospěch. Mezi těmito opatření eh, jsou to dvě, které eh, kombinují jak nízké náklady, tak eh, nenáročnost a velmi výrazný potenciál snížení emisí, takže tady by mohlo dojít k výrazné změně. Dále jsme se snažili sledovat všechny ekologické dopady. Jsme toho názoru, že tady existují velmi výrazné synergie, které je možné studovat. Týká se to kvality vody, týká se to biodiverzity a jejího udržování nebo zachování. A mezi těmi navrhovanými opatřeními, které jsou tady uváděny eh, v rámci aplikace společné vědecké politiky, je potřeba lépe definovat v eh, budoucích eh, nástrojích, aby mohli přinášet ten potřebný užitek. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě vám rádi odpovíme na vaše otázky. Dámy a pánové, vyslechněme si nejprve třetí prezentaci pana Silvie Pelerela a potom budeme klást otázky ke všem těmto prezentacím. Souhlasíte s tímto postupem? V tom případě nás tedy čeká ještě třetí prezentace a potom proběhne společná diskuse. Pane předsedo, poslanci a poslankyně, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za možnost provést tuto prezentaci. Jmenuji se Silvan Pelleran a působím v Národním ústavu pro výzkum zemědělství INRA a budu prezentovat výsledky studie, do které se zapojilo zhruba 20 kolegů a jimž cílem bylo najít opatření, které by umožnily snížit emise skleníkového plynu se zemědělství ve Francii. Máme tady jedno důležité číslo, ke kterému se dopracuji ke konci prezentace. Jedná se o seznam opatření, která umožní snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství A tato opatření charakterizujeme podle možnosti snížit tyto emise, to je vlastně ta eh, šířka na ose X, je to v eh, tunách CO2, milionech tun. A kromě toho potom charakterizujeme tato opatření nákladově, tedy eura na tuny CO2. To je osa Y to znamená výška těch eh, sloupců. Tyto náklady mohou být negativní, pakliže na nich zemědělec vydělá, anebo pozitivní, pokud nevydělá. K tomuto grafu se ještě vrátíme a okomentujeme jej. Ale ještě předtím vám popíšu metodiku, ke kterou jsme se k tomuto grafu dopracovali. S tím, že osnova bude vypadat zhruba takto. Nejprve se podíváme na emise skleníkových plynů ve Francii, potom se podívám na metodu, kterou jsme používali k vybírání opatření pro snižování těchto emisí, potom srovnám jejich potenciál snižovat tyto emise a jejich náklady a potom se pokusím odpovědět na otázku, do jaké míry nová společná zemědělská politika umožní či neumožní přijímání těchto opatření. Emise skleníkových plynů ročně představují zhruba 528 milionů tun CO2, respektive jejich ekvivalentu, s tím, že zemědělství představuje zhruba 20 Je to více než v Evropské unii v průměru, kde je to zhruba 10 A vyplývá to z rozsahu zemědělské produkce ve Francii. A také to vyplývá z dalších eh, francouzských specifik výroby energie. Takže 20% představuje zemědělství a ty se skládají z 50%, tedy poloviny N2O, což je velmi silný skleníkový plyn, vyplývající z používání hnojiv s dusíkem. Potom 40% je metan, tedy CH4, eh, od přežvíkavců, jaksi vedlejší produkty jejich vyměšování. A pouze 10% jsou emise CO2 vyplývající ze spotřeby fosilních paliv v zemědělských eh, provozech. De l'étude qui a été confiée à l'INRA par... Takže cíle byly stanoveny eh, ministerstvem zemědělství a životního prostředí a to vybrat 10 opatření, která by umožnila snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství a zároveň to mají být opatření, která mají být v souladu se zemědělskou, zemědělskými praktikami, například eh, jakým způsobem se zpracovává půda, eh, živočišná výroba, hnojení a podobně. A nemají představovat zásadní změny zemědělských způsob, způsobů eh, jejich zem, zeměpisná lokalizace a podobně. S tím, že snížení výnosu by mělo být maximálně 10%. A druhým cílem má být kvantifikovat potenciál těchto opatření snížit emise a vyčíslit jejich náklady eh, pro období 2010 až 2030. Nejprve jsme studovali mezinárodní literaturu ve které jsme našli zhruba 100 možných potenciálních opatření, které potom hodnotíme podle pěti kritérií. Za prvé, jestli spadají do rozsahu této studie, který jsem zrovna připomenul, okolik sníží emise v kontextu francouzského zemědělství, do jaké, míry, do jaké míry je k dispozici technologie a technika, kterou potřebujeme k jejich provedení a do jaké míry je vědecky dokázáno, že jsou tato opatření účinná. Výzkumná opatření jsme nevybírali. Možná budou zajímavá do budoucnosti. Také do jaké míry tato opatření jsou proveditelná, tedy jestli jsou sociálně přijatelná. A potom jsme se také zabývali možnými synergiemi či jejich opakem s dalšími agroenvironmentálními opatřeními typu ochrany biodiverzity a kvality vody. A po tomto hodnocení jsme se dopracovali ke čtyřem hlavním osám které odpovídají tomu, co jsem ukazoval před chvílí a máme 10 opatření, která jsme rozdělili na 26 podopatření. Nyní výpočty. Jak jsme se dopracovali k těmto číslům, které jsem ukazoval? V podstatě u každého opatření jsme spočítali jednicové úspory na hektar nebo na zvíře anebo na tunu hnoje a potom jsme to vynásobili potenciálním dopadem celého opatření na celou Francii, tedy kolika potenciálně hektarů se to může týkat. A následně jsme byli schopni se dopočítat k potenciálnímu snížení v ekvivalentu tun CO2 na hektar podle roku 2010 u těchto os. Potom jsme vypočítali náklady, například ztracené výnosy zemědělců, a potom jsme to vydělili a dopracovali jsme se k nákladům těchto opatření na ekvivalent tuny CO2, kterou jsme neemitovali. A to tedy potom máme na ose Y. Teď se dostávám k seznamu opatření a podopatření, ke kterým jsme se dopracovali. Ta první velká osa je eh, otázka dusíku, protože konec konců jsme říkali, že N2O je 50% emisí. První opatření mělo snížit používání umělých eh, minerálních hnojiv, a to prostřednictvím pěti technických opatření, která nyní nebudu vyjmenovávat. A potom druhé opatření spočívalo v navýšení luštěnin v rotacích eh, jednak u orné půdy a druhak u eh, pastvin. Ty nepotřebují, eh, tyto luštěniny nepotřebují hnojit. A potom druhá oblast je ukládání uhlíku v biomase a v půdě s tím, že jsme chtěli vytvořit systém, kdy se nebude orat, tak aby se v půdě ukládalo více více CO2. A potom a, průběžné kultury, mezikultury a a e, zelené pásy. A potom agrolesnictví, které má být e, dobrým ukladištěm CO2 a potom také dobrá zpráva zelených pastven, které zase umožňují e, ukládat více uhlíku v půdě. A potom třetí os, osa byla krmiva. Za prvé snížení emis metanu přežvíkavci a to tím, že se řádným způsobem změní potrava, kterou dostávají. A potom další opatření mělo snížit obsah dusíku ve fekálích zvířat a to právě tím, že se změní složení jejich krmev. A potom čtvrtá osa a to e, se týkala právě e, jaksi zprávy fekálí hospodářských zvířat a snížení spotřeby energie. Máme tam opatření, které vychází z metanizace, tedy vytváření bioplynu, anebo přímého spalování metanu vzniklého z eh, fekálií. A nebo také lepší izolace a stájí a eh, povětší používání skleníků a podobně. Tím se dostávám ke srovnání jednotlivých opatření a podopatření a jejich zajímavosti. Tady se zase dopracováváme k tomu číslu, které opakuji. Mezi těmi 26 podopatřeními, kde to tady vždy máme popsáno, jsme zjistili, že zase máme potenciální snížení na ose X, tedy okolik se sníží emise skleníkových plynů za rok, ten ose X, zase v megatunách eh, CO2, které nebyly emitovány, a potom máme náklady daného opatření v eurech na neemitovanou tunu CO2 na ose Y. A ta opatření máme klasifikována od těch nejlevnějších na levé straně po ty nejdražší na pravé straně a ta nejméně náročná dokonce někdy vydělávají, zatímco ta nejdražší jsou opatření, která představují značnou ztrátu finančních eh, prostředků pro zemědělce. První informace, která vyplývá z tohoto grafu, je celkový potenciál snížení emisí všech těchto opatření. Tady trochu zjednodušujeme tu hypotézu a všechno to sečteme a dostáváme se na něco přes 30 milionů tun CO2, respektive jejich ekvivalentu. Tyto tedy nebudou emitovány, pokud bychom provedli všechna tato opatření. A ještě jednou říkám, že ve Francii se zhruba jedná o 100 milionů ekvivalentů tun CO2. Takže je to zhruba třetina, ta úspora. A potom druhá informace, která vyplývá z tohoto grafu, je, že globální potenciál úspor může být rozdělen do tří částí. Ta první třetina vlevo představuje opatření, které mají negativní náklady. Jinými slovy, navíc ještě přináší, přináší zemědělcům finanční prostředky. Když se na to podíváme zblízka, tak uvidíme, že se jedná o opatření, které v podstatě představují technické změny. Například Lépe se nastaví hnojení podle toho, co potřebuje kultura. Lépe se nastaví krmení hospodářských zvířat. Zlepší se izolace hospodářských budov a, a skleníků. Jinými slovy, tedy jsou to opatření, které nám umožní ušetřit vstupy, snížit skleníkové plyny a navíc ještě přinesou zemědělcům peníze. To jsou tedy opatření, která jsou výhodná po všech stránkách. A potom máme opatření, která sice něco stojí, ale ne mnoho. Pod 25 euro na tunu neemitovaného CO2. Tady máme Eh, agro, agrolesnická opatření, metanizace a eh, luštěniny a kromě toho také omezenou orbu jednou za pět let. Tady jsou potřebná určitá, tady jsou potřebné investice, třeba metanizace, anebo změna kultivace, tedy to, že eh, nebudeme orat každý rok, anebo opatření lesnicko-zemědělská. Jsou to opatření, která mírně sníží výnosy, nicméně se to kompenzuje snížením nákladu, protože například třeba se nepropálí tolik paliva, když se nebude orat každý rok. A nebo vypěstujete další uh, další produkci, anebo například vypěstujete další dřevo a nebo další produkci, která se dá prodat. Proto tato opatření nejsou tak drahá. Ekonomická analýza těchto opatření pochopitelně bude záviset na tom, jak to budeme počítat, tedy jestli vezmeme anebo nevezmeme v úvahu subvence státní. Například, kdybychom nevzali v úvahu subvence, které představují defiskalizaci CO, eh, tedy paliv v zemědělství, tak by to zásadně změnilo situaci. Kdybychom nevzali v úvahu státní subvence pro opětovný nákup elektřiny způsobené metanizací, tak by to snížilo zajímavost metanizace jako opatření. Tak, teď třetí skupina opatření, ta stojí nejvíce, tedy náklady převyšují 25 euro na neemitovanou tunu CO2. Eh, tady například musíme mít zvláštní zařízení, která spálí vyprodukovaný metan anebo se musí koupit zvláštní látky, třeba inhibitory nitrifikace nebo různá, různé přídatné látky do krmiva, anebo to vyžaduje práci, třeba že se musí zasadit ty pokryvové kultury. Najdeme tady také opatření, která mohou vést ke snížení produkce. To jsou například ty zelené pásy, které sníží ornou plochu a následně se tedy sníží příjmy zemědělce. Na rozdíl od předchozí skupiny ale nedochází ke snížení nákladů anebo k vytvoření další produkce, která se dá následně uplatit na trhu. A z toho důvodu jsou tato opatření dražší. S tím, že náklady jsme vztahovali pouze k tunám neemitované C, neemito, neemitovaného CO2. Různá opatření, třeba ty zelené pásy, mají ale i jiné výhody, nejenom snižování emisí. Působí i jiné ekosystémové služby, například zlepšují kvalitu vody anebo zlepšují biologickou rozmanitost. A tím se dostávám k poslední části své prezentace, ve které se pokusím odpovědět na otázku, které nástroje nové společné zemědělské politiky mohou přispět k přijímání těchto opatření. Víte lépe než já, že nová společná zemědělská politika zavádí tři opatření, které mají vést ke greeningu. Tedy ochrana stálých pastvin, stálých zelených ploch, má také vést k lepší diverzifikaci zemědělských plodin a také zavádí zóny ekologického zájmu. Potom také máme otázku ekvivalentnosti ozelenění, což je možnost eh, favorizovat určitá opatření. V této tabulce jsem označil tři opatření greeningu v rámci nové zemědělské politiky a srovnal jsem je s deseti opatřeními, která vyplynula z francouzské studie jako opatření, která snižují emise skleníkových plynů. Vidíme tady určitou konvergenci. Ochrana stálých zelených ploch pochopitelně má co dočinění s opatřením k jejich optimal, k optimalizaci. Diverzifikace kultur zase může být ve prospěch luštěnin a zase k tomu se ještě vrátíme. A nakonec vytváření EFA by mohlo být ve prospěch vytváření těch zelených pásů. Když se na to podíváme zblízka, tak eh, v některých oblastech se zelené plochy nesmí orát, což je předpokladem pro další optimální řízení tady těchto ploch. A to snížení, které jsme spočítali, vycházelo z určitých konkrétních technik, například eh, prodloužení spásání anebo snižování používání dusíku, eh, což není úplně oblast, které se týká platba na greening. Tam v podstatě se mají jenom chránit ty eh, pastviny, eh, pardon, ty, ty zelené plochy a o ničem jiném se tam nehovoří. Teď, co se týče opatření diverzifikace plodin, to není dostatečně závazné na to, aby samo o sobě vedlo k podpoře pěstování luštěnin. Na druhou stranu členské státy mohou využít, myslím, 2% své obálky na to, aby podporovali kultivaci těchto plodin. Takže společná zemědělská politika, pokud členské státy budou chtít, může takto podporovat luštěniny u ozelenění, například u těch eh, oblastí v ekologickém zájmu, by se měly podporovat dvě opatření, která jsme identifikovali, konkrétně vytváření takových zelených narazníkových eh, ploch a vytváření remízků a eh, osazování mezi křovinami. Další opatření, které jsme také nalezli, které by bylo zapotřebí ještě podporovat, to je ekvivalentní ozelenění. Teď mám na mysli konkrétně e, snižování orby, e, používání přechodných plodin, e, používání pokryvných plodin a také agrolesnictví tedy to může být také takovým ekvivalentem ozelenění. Takže v celku, možná jsme optimisté, společná zemědělská politika by mohla napomáhat 7 z 26 pod opatření, která jsme identifikovali po celé eh, Francii. Eh, takže ta nová společenská zemědělská politika by mohla napomáhat eh, snižování orby, agrozeměděl, eh, agrolesnictví, zalesňování eh, sadů a eh, vinic, lušeniny, přechodné plodiny a ty zazeleněné pásy. Takže z těch 26 to je 27 to je těchto sedm možností. Také jsme pře- provedli výpočty na francouzské úrovni. Zmírňování, které jsme vypočítali podle scénáře kombinující těchto sedm podopatření, které eh, lze podporovat prostřednictvím nové společné, společné zemědělské podniky, by mohly o 7,5 milionů tun CO2 eh, ročně snížit eh, skleníkové plyny to což znamená 23% celkového snižování, tak jak je vypočítáno pro všechny, všechna uvedená opatření. Takže je to o trochu méně než čtvrtinu. Eh, jeví se to tak, že dopad těchto zelených plateb ohledně zmírňování eh, skleníkových emisí je omezeno určitými eh, zemědělskými praxemi, konkrétně užívání dusíkatých hnojiv je to do. Mm, mm, to jsou ta opatření, která nejsou, e, nejsou změněna prostřednictvím ozeleňovacích opatření. Potřebujeme tedy lépe zaměřit e, tyto e, techniky prostřednictvím možná jiných mm, opatření z druhého pilíře. V podstatě takto napomáháme akcím, které eh, by eh, vedly k uchovávání eh, uhlíku významným způsobem, což napomáhá také snižování emisí dusíku, což je 50%, a pak je tu 40%, to jsou emise metanu, to jsou nástroje, které lze využít z prvního pilíře, které nemají dopad ani na eh, dusíkatá hnojiva, ani na eh, krmivo pro eh, hospodářská zvířata. Je tu ještě celá řada opatření, která mohou napomáhat to ozeleňování, ale ty mají spíše vyšší náklady, podle toho grafu, který jsme uvedli. Tato opatření znamená například snížení produkce to je vytváření těch zelených pásů, e, to je úbytek orné půdy. A nebo vyžadují další práce, jako například přechodné plodiny nebo e, ozeleňování křovinami. To všechno vyžaduje další dodatečné práce. Tato opatření například i zelené pásy, přechodné plodiny a tak dále, mají ještě eh, další mm, aspekty, jako například ochrana biodiverzity, eh, snižování nebezpečí eroze a eh, zvyšování kvality. Takže nemůžeme se na všechno dívat jen s ohledem na snižování skleníkových plynů. Jsou zde i jiné faktory. Vidíme zde, eh, že tu jsou ještě jiné mechanismy, možná z druhého pilíře, kterými by se dalo dosáhnout eh, těchto cílů, například podporou eh, jiných opatření, které by snižovaly, která by snižovaly skleníkové plyny. To jsou ty prvky, které jsou na levé straně našeho grafu. Celkově vzato, tedy v souhrnu, princip ozelenění a ekvivalentu ozelenění eh, budou pravděpodobně podporovat implementaci 7 ze 26 eh, způsobů snižování eh, skleníkových emisí, tak jak byly identifikovány, což reprezentuje 23 celkového zmírňování, tak jak je vypočítáno, pokud by se uskutečnili všechna, uskutečnila všechna navrhovaná opatření. A pomohlo by nám to dosáhnout ambicioznějších cílů snižování emisí skleníkových plynů za pomoci dalších pákových efektů. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Bardzo dziękuję za Děkuji mnohokrát za tyto prezentace. Teď myslím, můžeme pokračovat v diskusi. Jako první se hlásí pan poslanec Agniu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem před několika lety byl trochu rozčilen když jsem navštívil podobný seminář a myslím, že od té doby se ty věci moc nezměnily, protože pokud skutečně chceme eh, snížit emise skleníkových plynů, tak se musíme podívat na to, co je největším zdrojem. A to je eh, to jsou věci, které se velmi těžko eh, řeší. A pokud se nepodíváme na ten největší, tak nevím, proč máme řešit ty nejmenší zdroje. Ale nikdo nechce Jde tedy o e, vodní páry, které jsou vzduší a které přispívají ke skleníkovi plynu. E, to, o čem hovoříme tady, není nějak výrazné. A proč e, investovat tolik peněz a energie do těchto opatření? Čím víc je CO2 v atmosféře, tím rychleji budou, tím větší bude mít úrodu, takže není, nemá cenu to snižovat. Když jsem si když jsem poslouchal tuto prezentaci, tak jsem řekl, že tady je jedna eh, možná náhoda, která spočívá v tom, že při snaze o snížení emisí CO2 vlastně zkoumáte způsoby, jak snížit spotřebu energii na farmách protože to je také užitečné a to ospravedlňuje aspoň eh, část této práce. Ale ten obrovský rozpor, který tady také existuje, je směšný, protože tady máme tu zelenou lobby, která říká, že musíme snížit CO2 v atmosféře, musíme snížit míru eroze, musíme mít více luštěnin, snížit míru pesticidů a Přitom vědci už nalezli řešení, to se jmenuje genetická modifikace plodin a zelená lobby je proti tomu se staví proti tomu. A jediný důvod, proč se proti tomu staví, je ten, že některé velké společnosti by z toho mohly mít velké zisky. Když se podíváte na eh, erozi, ne, když je nebudete orat, tak je eh, se erodovat nebude. A pokud nemá, nechcete používat eh, tyto eh, eh techniky genetického inženýrství, tak eh, to nepomůže. Eh, stejně tak Orba eh, velmi zvyšuje spotřebu eh, paliv. Když se podíváme na Luštěnici, několik kilometrů odkud kde žiju, v Noriči je výzkumné středisko, kde dostali od Bela Gatese dar, aby se snažili z luštěnin udělat obilniny. Když skutečně chcete Eh, podpořit eh, luštění, tak musíte sledovat poslední eh, práci vědců. Když použijete také nové techniky, tak můžete snížit míru pesticidy. Myslím, že jednou se zelená lobby bude muset nějak vyrovnat s tím sněžným rozporem, který tady je. Byla tady zmínka o catch crops, plodiny, které zachycují uhlík. Pokud to chcete dělat úspěšně, tak musíte využívat eh, hnojiva, takže eh, pěstujete něco, abyste zachytili emisel, přitom tam dáváte eh, hnojiva, která se ty emise zvyšují. Řekněme, že budete pěstovat horčičné semínko, čistě abyste zachytili určitou míru uhlíku, potom to zaoráte, ono se to dostane do půdy, do vody v jiné formě a celý ten cyklus pokračuje. Vlastně tím ničeho nedosáhnete. A na závěr redukce proteinu v krmivu eh, pro zvířata. Já pěstuji drůbež a eh, odborníci na výživu se dohadují o tom, eh, jak najít správnou rovnováhu v krmivu. Jednak by to mělo být asi třetina soji a dále a dále obilí ale mohlo by to mít dopad na výnos eh, z drůbeže. Takže já bych zase potom musel mít více kusů drůbeže, abych mohl vyrovnat ten propad eh, v produkci vajec. Eh, takže zase by se mi zvýšila spotřeba toho krmiva, takže bych zase měl stejnou, stejné množství proteinu, takže zase nedává žádný smysl. Takže mě to neustále rozčiluje, to, co se, eh, o čem se tady mluví, a chci odpověď od zelené lobby. <clears throat> Pokud to berete vážně, že chcete snížit spotřebu energií, tak budete muset eh, zavést eh, genetické modifikace. <clears throat> děkuji, Děkuji mnohokrát, to byla skoro další prezentace, ale o to nám tady jde. Nyní má slovo pan Kopula Santos. pan... A po něm pan Hausling, prosím. Eu não queria propriamente colocar questões, porque para o fazer teria que ter tido oportunidade de ler... Já eh, vlastně ani nemám otázku. Já jsem si přečetl tu studii velmi pečlivě, také jsem velmi pečlivě poslouchal prezentaci těch různých možnostech, které existují Samozřejmě jako pro politiky je velmi jednoduché stanovit nějaké cíle a potom jde o tu volbu těch správných opatření eh, k dosažení cílu. Takže to, co jste vy tady eh, říkali, je velmi dobrým příspěvkem do této debaty. Já mám o to velký zájem. Ten váš velmi obsáhlý seznam eh, opatření a podopatření je podle mě velmi zajímavý. Některé z nich jsou evidentní a znali jsme to, ale některé jsou pro nás nové. Takže vám chci poděkovat. Eh, velmi srdečně za vaši prezentaci a říci, že vaše práce je velmi užitečná. Mám jednu otázku k něčemu, co eh, jsem úplně nepochopil. To se týkalo CO2. A lesnatých a jiných porostů. Skutečně tady potenciál ukládání uhlíku do půdy v takové míře, bez ohledu na to, že je potřeba uh, udržovat uh, tyto porosty. Děkuji. Pan Hojsling má slovo. A ještě čekáme na další, aby se přihlásili do debaty. Já teď eh, nechci reagovat na to, co říkal pan Egniu, protože to je eh, bezpředmětné, ale vy jste se velmi eh, výrazně eh, zaměřovali na ta opatření na úrovni zemědělského podniku, ale eh, k té celkové bilanci zemědělství také patří export a dovoz, <clears throat> protože je tady určitý, určitý, určitá plocha půdy, která se Eh, obdělává, ale potom tady je obrovská míra produkce, která se dováží třeba z Brazílie a tím jako kdyby to eh, <clears throat> kompenzujeme. Eh, podobně jako je to u průmyslové výroby, která se vyrábí v Číně, tam dochází k, té, k tomu znečišťování životního prostředí a my se tady můžeme tvářit, že je všechno v pořádku, takže se to vlastně outsourcuje někam jinam. A druhý, druhý bod se týká Eh, produkce eh, hnojiv, protože to také spotřebává eh, hodně energii. Se chce ptát, jestli se to v té vaší blanci nějak promítá. Já mám pocit, že ty některý typ emisí se není tak sledovaný pozorně, možná se to trochu zlepšilo v poslední době, ale eh, mě by zajímalo, jestli to také přispívá k té horší bilanci zemědělství. Prakticky všichni jste říkali, že eh, by bylo možné eh, dosáhnout úspor nebo snížení emisí při tím, že by se snížila obdělávání nebo orba. Ale <clears throat> nebo ty práce, které je potřeba pro kypření půdy. Ale potom zase by se vyžadovalo větší hnojení. Podle, to říkají některé studie eh, u nás v Německu, potom eh, se zvýší spotřeba pesticidů. <clears throat> Jsou to postupy, které jsou zase náročnější, jsou možné, já to nechci nějak spochybňovat, ale z pravidla eh, ta Mm, také musí nasadit herbicidy. Možná, že je, že na začátku člověk něco udělá pro tu bilanci klimatických změn, ale není to všelek. Možná, že je možné to prohlásit za nějaké ekologické opatření a investovat do toho. protože, nebo není možné to práce ekologické opatření, protože to v podstatě znamená větší používání chemických přípravků. Prože pan posel Des i następně oddam głos pan. Des. Pr- pan Des a potom dám slovo našim eh, eh, odborníkům. Děkuji vám za tuto prezentaci, zase jsme o něco chytřejší, ale možná, že ne úplně všechno bylo úplně eh, srozumitelné. Já mám čtyři otázky. <clears throat> za prvé, Eh, za jakých podmínek roste pšenice nejlépe. Hovořil jste o zluplných opatřeních, ale eh, je možné to vyjádřit procentuálně a eh, ten podíl na tom, jak se to projeví na snižování CO2, abychom mohli vyhodnotit náklady a nákladovou náročnost. Za třetí, je možné číst někde o tom, že eh, stoupají emise CO2. Eh, ale víme, že ty průměrné teploty v posledních 16 letech nestoupaly. A poté zpracov, nebo obdělání půdy, já vím, že například v Německu, na jihu Německa přinejmenším, třetina půdy se nechávala eh, stranou jako úhor nechávala hladem, ale eh, v poslední době se eh, zintenzivnilo obdělávání půdy čtyř až pětkrát. A zajímalo by mě, proč se, se eh, v té době se snížila průměrná teplota. Myslím, že to by také mohlo být jednou z těch příčin klimatických změn. Děkuji. To ustalcie już panowie między sobą Děkuji vám. Myslím, že teď by mohli sami eh, hosté rozhodnout, kdo bude hovořit jako první a odpovídat na dotazy. Děkuji. Možná bych mohl hned na začátku odpovědět eh, jak na otázku pana Agnua i na otázku pana Hausinga. Ve studii, kterou jsem předložil, tak jak jsem upřesnil na samém počátku, jsme zkoumali opatření, Eh, s podmínkou, že nebudou snižovat výnosy. Takže jsme tolerovali eh, drobné snížení výnosu, ale tak, aby nebylo významné. A to proto, že v podstatě jsme si nepřáli zabývat se opatřeními, která by zásadním způsobem snižovala zemědělskou produkci v Evropě a ten problém přenesla někam jinam, na jiný kontinent. Ehm, tím bychom, eh, když to karikaturujeme, eh, takže bychom mohli říci, že kdybychom v, zem, v Evropské unii nechtěli mít emise ze zemědělství, mohli bychom přestat vést zemědělskou výrobu to je opravdu taková karikatura, je to hodně mm, silně vyjádřené, ale to byla myšlenka, kterou jsme se e, řídili. Takže nechtěli jsme snižovat produkci, e, jen pokud by to bylo nevýznamným způsobem, aby nedošlo k přenesení emisí na jiné kontinenty do jiných míst. Nyní k otázce nárůstu uchovávání Eh, uhlíku eh, v zemi, v zemědělské půdě. Ano, to je také určitá možnost, eh, vedlejší možnost, není jediná. A zajímavé na tom je, že v zemědělství je možné pozitivně přispívat boji proti, klima, proti eh, oteplování, takže zemědělci takto mohou být chápáni nejen jako ti, kdo působí emise, ale prostřednictvím eh, této techniky mohou uchovávat, eh, skladovat uhlík a tím napomáhat společnosti. Pak je tu ještě, jsou tu jiné možnosti, buď tím, že by se ten to využívání uhlíku prostřednictvím fotosyntézy zvyšovalo ze strany rostlin, a nebo že by se navracel uhlík do půdy samotné, část tedy uhlíku by se takto uchovávala dlouhodobě v půdě. Ale veškeré techniky, ať už to jsou eh, půdopokryvné plodiny, eh, zase navyšují vstupy. A eh, Mohli bychom myslet také na praxe, které by snižovaly rychlost, již se mineralizuje uhlík neboli vrací zpátky do atmosféry. Takže to jsou například způsoby tedy neobdělávání půdy, eh, které by uchovávaly delší dobu uhlík v půdě a zpomalovaly tak jeho opětovné unikání do atmosféry. Jsou to tedy techniky, které by napomáhaly uchovávání Eh, uhlíku v biomase, v krajině, například agrozemědělské, nebo to osazování křovinami a podobně, nebo využívání těch remísků, čím víc máte stromů, křoví, tak tím více můžete uchovávat uhlíku. A pokud je pokácíte, je zapotřebí je nahradit jinými abyste uchovali tedy to uchovávání uhlíku v rostlinách v biomase. Děkuji. Já to doplním. O určité aspekty. Navážu na kolegu Pelehana. Co se týče skepse ohledně uh, prospěchu boje proti klimatickým změnám v zemědělství myslím na naši konkrétní zkušenost z posledních tří let s mnoha zemědělci. A mohu tedy říci, že e, spolupráce na základě akčních plánů a společných opatření jako ta, která jsme uvedli, není ničím jiným než zlepšováním znalostí a poznatků zemědělce o jeho vlastní činnosti. Teď je zapotřebí se zaměřit na to, jak napomáhat zemědělcům při plnění takovýchto opatření. A výhoda, které mohou dosáhnout, vyplývá také z lepší znalosti a poskytuje jim lepší příležitosti. To znamená, že budou mít lepší pozici pro budoucnost. Jak už uvedl kolega Pelehan, tak ta opatření, na která jsme se soustředili, jsou opatřeními zlepšujícími konkurenceschopnost zemědělců. Jak už jsem uvedl, pracovali jsme v po, se 150 Eh, zemědělci různými. Eh, oni eh, ta opatření aplikovali dobrovolně, nebyli k tomu nuceni. A zemědělec, který dobrovolně přijímá určité opatření, tak to činí, protože z toho má nějakou výhodu. Nedělá to proto, nedělá to, pokud by z toho měl nějaké nevýhody, pokud by to šlo proti jeho zájmům. A pak je tu celá řada různých výhod a nepopiratelných synergií v oblasti ochrany životního prostředí. Ty jsou plně dobře začlenitelné do současné i budoucí struktury SZP. Nejen, že jsme se zabývali um, ozeleněním a dalšími vysejícími opatřeními, ale také tím, jak navrhovaná opatření lze začlenit do druhého pilíře, anebo přímo posílit stávající podmíněnost. Uh, už tu jsou uh, uh, významné údaje, které poukazují na to, že ta opatření můžeme používat i e, různým jiným způsobem. Tímto bych chtěla odpovědět i na e, otázku paní Kapole Sautose e, ohledně CO2 a uchovávání uhlíku v půdě a ekologických infrastruktur. Závěry, ke kterým jsme došli, jsou následující třeba, že energetická opatření, ano, mají dopad na CO2, ale nejsou opatřeními, která by měla velký dopad na zmírnění, jsou nicméně nejlépe přijímána e, zemědělci, protože tu vidí přímou souvislost mezi svou činností a bojem proti klimatickým změnám a také je to pro ekonomické úspory, pro úspory e, energií e, specifický dopad mají tedy opatření, která mají omezené náklady. Eh, tam eh, je přijímají zemědělci lépe. Zemědělci jsou těmi, kdo musí jednat, ne eh, nějaká třetí strana. Proto je důležité mít na paměti, jaká opatření jsou prospěšná potenciálně a jaká současně jsou také opatřeními jednoduchými, která se budou snadno přijímat. Takže nemysleme jen na technické, ale také na psychologické aspekty opatření. A na závěr, eh, co se týče koncentrace CO2, když eh, pracujeme eh, sezonu po sezóně se, se zemědělci, důležité je, aby zemědělec měl určitou výhodu, určitý prospěch, například bude mít lepší výnos, nebo ušetří čas, nebo nějaký jiný prospěch. Takže pokud koncentrace CO2 by měla umožnit to, že to bude prospívat zemědělci, pak zemědělec bude nadále eh, aplikací tohoto opatření bude mít tedy tuto eh, výhodu, kdyby eh, se snižoval například výnos, tak by ten přínos pro zemědělce zde nebyl. Donc une euh, réponse aux remarques de monsieur Ještě odpovím panu Hauslingovi ohledně první otázky, kterou položil. Při, eh, přítomnost eh, toho vstupu eh, CO2, ano, všechno jsme počítali ohledně importu, protože to, co je nakoupeno, Eh, tak to všechno bereme v úvahu a zaměřovali jsme se na to v našich opatřeních na zmírňování eh, skleníkových plynů. A co se nás týče, připravili jsme program se zemědělci, tak abychom věděli, jaké jsou zdroje emisí, jaké jsou přímé eh, zdroje, které jsou přímo z, té, z toho pěstování nebo chovu, anebo ty, které jsou tedy, pocházejí od někud jinut. My jsme přijímali, nebo navrhovali jsme taková opatření, která budou mít eh, dopad na životní prostředí. Například jsme zavěli pesticidy a trvali jsme na tom, že zapotřebí definovat, tak eh, jak to bylo i v této zprávě, je zapotřebí, aby zemědělec eh, také definoval, jakým způsobem osívá, sází, jaká hnojiva používá a podobně, jakou používá rotaci, abychom toto všechno mohli zvážit. Bardzo v ten způsob. Do... Děkuji mnohokrát. To vše, co jste říkali, má pochopitelně ekonomické dopady a to je potřeba také vzít v úvahu a všechno to podle toho přepočítat, ale to také očekávají od zemědělství daňoví poplatníci a je to součástí určitých návrhů společné zemědělské politiky ta široko zakrojená ekologizace přístupu, a která byla prezentovaná v návrhu Evropské komise. Je tady pojímána v parlamentu trochu jednodušeji a praktičtěji, ale to byl účinek kompromisu, ke kterému jsme byli schopni se společně dostat. Takže ještě jednou děkuji. Děkujeme také politickému oddělení za organizaci tohoto slyšení a tím jsme se dopracovali ke konci dnešního zasedání. Uvidíme se 27. v pondělí, tedy za necelý týden, a to v 15 hodin. A stihli jsme to o hodinu dříve, než se předpokládalo. Takže vám přeji pěkný zbytek večera. Naschledanou.